Botswany. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Pomocí mandátu na trialog nyní se dostává rozpočtový proces do konkrétní fáze, do fáze, kdy rozpočtový orgán, respektive jeho dvě složky, začínají s opravdovou diskuzí, která by mohla vést k užitečným výsledkům. A proto doufám, že tento trialog bude příležitostí, kterou opravdu využijeme, kterou si nenecháme ujít. Zahájili jsme rozpočtový proces v době velkého realismu. V současné době členské státy musí provádět opravdu obtížné politiky s účelem konzilivovat své rozpočty. A tyto politická opatření musí být vyrovnána s nutností bojovat proti krizi a zároveň nastartovat ekonomiku a investice. Evropský rozpočet má skvělou schopnost totiž vytvářet přidanou hodnotu pro výdaje a investice. Tento rozpočet může hrát zásadní roli a musí ji sehrát. Zásadní roli a proto je velice důležité, abychom vycházeli ze strategie EU 2020. Tato strategie byla něco, co parlament vždy považoval za klíčové. Tato strategie musí být, respektive tento rozpočet musí být prvním krokem pro konkrétně realizaci této strategie. V tomto smyslu je důležité, aby strategie EU 2020 měla finanční dimenzi. A nyní jde přesně o to a jde rovněž o naši koherenci a důvěryhodnost. Nemůžeme naplánovat takto ambiciozní strategii, aniž bychom i hned zahájili její realizaci právě nyní v době, kdy je tak důležité využít takovýchto opatření proto, aby se ekonomiky opět nastartovaly koherence, důvěryhodnost, ambiciozní strategie EU 2020, to jsou hesla, která jsou naprosto důležitá proto, abychom v Evropské unii dosáhli stability, kterou nyní potřebujeme. A týká se to samozřejmě i naší jednotné měny. Pak je zde celá řada dalších skutečností. Rýsuje se politika či politická opatření, které by byly nutné pro podporu demokraci v oblasti Středomoří. Je důležité, aby Evropská unie měla externí rozměr, je důležité, aby vyslala zásadní impulzy. A nezapomínejme, že rozpočet je velice důležitý a že to bude nástroj, který bude muset v příštím roce také skutečně fungovat. Proto je důležité, abychom nehleděli pouze na platby, ale také abychom se podívali na plnění rozpočtu pro rok 2011, který právě probíhá. Koherence, důvěryhodnost. Toto vše je důležité. Potřebujeme rozpočet jako zásadní nástroj boje proti krizi a proto, abychom mohli zásadním způsobem přispět k konsolidačním politikám členských států. A další věc, a to mi opravdu leží na srdci, jde o to, abychom opravdu využili příležitosti, kterou nám skýtá dia- trialog. Toto může být opravdu velice dobrou možností pro to, abychom opravdu dokázali společně vytvořit společnou vizi pro nový rozpočet. A abychom společně dokázali činit společná rozhodnutí, protože toto je velice důležité. Rozpočet je velice důležitý dokument a je to velice důležitý nástroj naší práce. Velice vám děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan komisař Levandovský. Pane předsedo, paní zpravodajko, přišel jsem, abych si vyslechl vaše názory k návrhu rozpočtu, který předložila komise a také k mandátu pro trialog. Čeká nás důležitá práce. A záhy v rámci nadcházejícího trilogu budeme mít příležitost hovořit také o podech zájmu Evropského parlamentu. Nicméně je jasné, a zaznělo to také e, v příspěvku paní zpravodajky, že v těchto výjimečných e, okolnostech e, návrh rozpočtu na rok 2012 nemůže být obvyklou rutinou. Musíme najít eh, rovnováhu mezi konsolidací veřejných financí, to na jedné straně, a na druhé straně investicí, které eh, budou podněcovat růst. To je důležité a je to také viditelné ve vašem návrhu. Na jedné straně i v dobách krize potřebujeme investice. Musíme posílit eh, velice křehké oživování evropské ekonomiky. To je tedy naše odpověď na rozpočet pro rok 2012. Dále také jsme dali jasnou prioritu strategie 2020. V našich odhadech představuje to 62,6 miliard, a co je, což je 43,5 celkového rozpočtu, eh, celého tady návrhu rozpočtu. Také jsme povýšili Lisabonskou smlouvu a dané výdaje, a to o 4 a to je první část odpovědi. Ta druhá část odpovědi je pochopitelně velice přísný přístup k administrativě, nulový nárůst na komisi a také hovoříme o negativních prioritách. To znamená, hovoříme o velice přísném hodnocení jednotlivých programů, zda fungují či ne, a také o jejich výkonnosti. V některých oblastech máme rozpočet, které eh, je, jsou nižší, než tedy bylo před rokem 2012. Návrh rozpočtu eh, pro rok 2012 je o 9 miliard nižší eh, v našich eh, významných eh, politikách. Je to skutečně povinnost odpovědět na globální vývoj a týká se to především středomorské oblasti, kde jsme se dohodli, že budeme mít číslo, pozměňovací číslo 1 k návrhu rozpočtu, abychom posílili rozpočet, který reaguje na situaci v oblasti sousedství, především ve středomorské oblasti. Navýšili jsme ji o 1 miliardu 300 milionů eh, euro až do roku 2013. Pro příští rok to znamená mobilizaci dalších téměř 500 milionů euro pro středomorskou oblast a celkově pro politiku sousedství. Eh, když se podíváme na marži okruhu 4, ale jde to na úkor také fle- nástrojů flexibility, což je 153 milionů euro. Výsledek je takový, jak byl předložen. Platby by se měly zvýšit o 4,9%, ale hlavním důvodem je, abychom uhradili naše povinnosti, závazky, které narůstají v rámci finančních výhledů a musím zopakovat, že 9 celých 88 miliard méně, než byl původní strop na rok 2012. Oblast výzkumu a rozvoje eh, soudržnosti ty narůstají. Zde máme způsobilé programy, které jsou ukončovány a také musíme vyplatit účty členským státům, ale obecně i v oblasti soudržnosti se nacházíme pod určitým, určitou hranicí, když to srovnáme eh, s předešlou situací před rokem 2012. Čili neočekávám snadnou diskusi eh, s radou v budoucnosti na základě zkušeností z roku 2011, ovšem přístup byl velice konstruktivní, budu potřebovat podporu Evropského parlamentu, abychom mohli připravit dobrý rozpočet na rok 2012, konsolidaci, dále příspěvky na oblast růstu pracovních přežitostí a Myslím si, že postup bude méně nervózní, hladší eh, oproti eh, našemu rozpočtování v roce 2011. Děkuji. Děkuji panu komisaři a nyní se dostáváme k výboru pro zahraniční záležitosti. Na slovo má na minutu a půl paní Muniz. Děkuji, pane předsedo plán rozpočtu na rok 2012 je třeba navýšit, ale pouze o ty prostředky, které jsou nutné proto, abychom mohli splnit legální závazky Evropské unie. Je to plán komise. Samozřejmě je nutné financovat Evropskou unii. Ovšem Evropská unie není žádný výdaj, je to přidaná hodnota pro Evropu a pro národní politiky. A já zde naprosto souhlasím s paní spravodajskou. Je důležité posílit strategii EU 2020, tak abychom měli lepší konkurenceschopnost a lepší situaci na pracovním trhu. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že Evropská služba pro vnější činnost není dostatečně financována a vůbec zahraniční politika obecně nemá dostatečné množství finančních prostředků. Cíle jsou jasně ale finanční prostředky, které jsou navýšeny o 2,2 procenta nestačí, protože to pokrývá pouze inflaci. Proto tedy nejsme spokojeni s návrhem, protože naším závazkem je dosáhnout míru, pokoje a mezinárodní stability a chránit lidi ve světě. A to jsou důležité věci pro nás, pro výbory pro zahraniční záležitosti. Pro nás je důležitá politika sousedství, zejména její středomořská dimenze. Já si myslím, že rozpočet by měl odrážet tuto prioritu. A když pomýšlím na Blízký východ, na Palestinu, tak musím říci, že rozpočet v Evropské unii velice trpí škrty, které zde byly přijaty. Myslím si, že mírový plán a mírový vývoj na Blízkém východě je naprosto důležitý a nemůžeme pouze čekat na to, že nám komise každý rok připraví čísla, která budou každý rok nižší. Samozřejmě je důležité provádět rozpočet, ale nesmí to jít jedna oblast, nesmí jít na úkor jiné oblasti. Například Planická Amerika je historicky podfinancována a zároveň jsou zde zmraženy finanční prostředky, které jsou eh, dávány k dispozici v rámci ICE+. Já si myslím, že tento projekt musí být rozšířen a k tomu samozřejmě patří i nutné finanční prostředky. Důležité jsou i multilaterální aspekty, například i podpora žen ve světě. Samozřejmě finanční prostředky nestačí, musí zde být i pružnost při plnění rozpočtu. Děkuji a za výbor pro kontrolu rozpočtu má slovo pan Karkis. Pane předsedo, z hlediska kontroly rozpočtu musíme říct, že se Evropské unie velice často eh, vyčítá, že se prostě nechová správně, že nezachází řádně s finančními prostředky. Ale kdo to vlastně je, kdo nezachází správně s finančními prostředky, to jsou členské státy. Vzpomeňme si na britského premiéra Camerona, který zde v parlamentu řekl, že vy nepotřebujete více peněz, vy se musíte postarat o to, aby se peníze lépe vynakládaly. A kdo byl největším hříšníkem v roce 2010? Velká Británie, v roce 2010 se zastavily téměř všechny britské programy. Proč to tak bylo? Protože pravidla jsou příliš složitá. A proto bych chtěl poprosit kolegy a zejména komisi o to, aby společně s členskými státy bojovali za lepší, jednodušší pravidla, lepší, jednodušší systémy kontroly a také za zavádění nových elementů, například v politice výzkumu když by zavedli nějakou cenu pro obzvláštně dobrý inovativní projekt, tak by bylo velice jednodušší to kontrolovat. A to tež platí pro politiku soudržnosti, kde bychom mohli mít eh, vlastně půjčky, které by byly navázány na určité projekty a to by vytvořilo pákový efekt. Takže zde máme celou řadu možností pro inovace a my bychom měli mít odvahu se vydat tímto směrem. Děkuji. A nyní na jednu minutu má slovo paní Beres. Pane předsedo, pane komisaři, Priority, které definuje komise, co se týče v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, jsou alarmující. Finanční, ekonomická a sociální krize pokračuje. 23 milionů lidí je nezaměstnaných, 5,2 milionů mladých lidí. V tomto návrhu uvádíme hlavní směry v oblasti zaměstnanosti členských států a Evropský parlament žádá také, aby jednala Rada nemůžeme brát zaměstnanost jako sekundární záležitost. Musíme se zaměřit také na celoroční růst, na obnovu rozpočtu. To nemůže být ovšem jediná priorita pro rok 2012. Bohužel se to zohledňuje v přípravě rozpočtu. Jsou tady velké strategie, velké cíle Evropa 2020, konkrétně eh, ovšem dochází ke zvýšení lidí, kteří jsou zranitelní, kteří jsou sociálně vyloučeni. Musíme zajistit eh, komparabilitu doplňování jednotlivých rozpočtových položek a také členských států. Chceme poděkovat eh, paní zpravodajce, paní Balzány, protože nás podpořila během meteorologu a také podpořila otázku zaměstnanosti během vyjednávání. Děkuji. Děkuji vám. Eh, teď má jednu minutu pan Surjan. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem Výboru pro regionální rozvoj mohu říci, že jsme tento návrh diskutovali a můžeme ho podpořit. Jsme přesvědčeni, že byl eh, pečlivě vypracován a připravil nás dobře na eh, trialog a rovněž na celý rozpočtový proces. Pokud jde o výbor pro regionální rozvoj, klíčovým tématem je eh, financování politiky soudržnosti. Chtěl bych zdůraznit, že eh, v průběhu toho sedmiletého rozpočtového cyklu jsme dospěli k bodu, kdy eh, členské státy stále, více, stále častěji vyžadují mnohem vyšší částky a utrácejí čím dál více peněz. V zemi, kterou znám nejlépe já, je situace takováto. V průběhu minulého roku bylo utraceno dvakrát více peněz než v jakémkoliv roce předchozím. A to indikuje zrychlení hospodářství. Samozřejmě máme proto i domácí důvody, ale podobné trendy vidíme i v jiných členských státech. Doufáme, že tato politika bude podpořena. Děkuji. Děkuji, pane Suržané. A teď jedna minuta, pan Kapolas Santos. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče společné zemědělské politiky, tři zásadní věci. Co se týče prvního přilíře, tak tam nejsou velké problémy, protože tam máme asi 90% výdajů a asi je to tedy plněno docela vysokého procenta, takže si myslím, že Toto eh, přesně, jak si se přizpůsobujeme nákladům na rozšíření. Dobře víme, že je to progresivní do roku 2013. Ve druhém pilíři v podstatě také nemáme žádné specifické problémy, tady se navýšily prostředky e, a to je jistě dobrá věc, protože samozřejmě máme zde krizi, některé členské státy mají problémy s kofinancování, takže je důležité, abychom e, opravdu se podívali na to, jak to vypadá v tom druhém pilíři, ještě to prodiskutovat a tady třetí věc a to je pro mě nejdůležitější. To se týká určitých specifických programů, jsou například programů, které dávají k dispozici dětem ve školách mléko a ovoce a další programy které se týkají zranitel, nejvíce zranitelných lidí. A ty byly velice zredukovány. A proč byly zredukovány? Protože zde byl názor, že je třeba eh, určité částky, které přebývají, eh, být mm, jak si dluženy na jiné věci, například do mechanismu, eh, zásahového mechanismu. Takže já si myslím, že bychom zde opravdu měli pomýšlet na to, že bychom měli mít jisté morální svědomí a měli bychom tuto nespravedlnou situaci zlepšit a napravit. Děkuji nyní za výbor pro Ekon. Na jednu minutu pan Ludvíkson. Děkuji, pane předsedo. Ze strany výboru Ekon bych chtěl podtrhnout tři priority. Za prvé, Nové dohledové orgány Evropské unie musí mít k dispozici dostatečné množství finančních prostředků. Musí být silné, aby mohly dobře pracovat. To je rozhodující pro budoucnost finančního trhu pro své nové úkoly potřebují odpovídající prostředky. A z dlouhodobého horizontu musíme si rovněž zvážit, zda mají dostatečnou personální vybavenost. A další věc, komise v oblasti ekonomiky musí posílit personální strukturu předpisy musí být již od počátku takové, aby mohly být realizovány dobrým způsobem a efektivně a rovněž je nutné zlepšit kvalitu evropských statistik. Nedostatečné statistiky mohou být také příčinou krize. Děkuji panu Ludvigsonovi a nyní má slovo pan Bytikofer za výbor ITRE. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo, pane komisaři, paní zpravodajko. Nejdříve bych chtěl poděkovat jménem našeho výboru velice paní zpravodajce za její intenzivní a velice eh, milou a přivětivou spolupráci. Chci říci, že ona jde opravdu velice dobrým příkladem. Pane komisaři, vy jste řekli, že nesmíme postupovat tak jako obvykle business as usual. To je naprosto správná poznámka, ale je třeba říci, že když se například podíváme na energetické priority strategie EU 20 2020, tak získáváme dojem, že komise opět jaksi tenduje k postupu, tak jako obvykle, protože tato priorita nemá dostatečné financování. Došlo tam dokonce ke škrtům v eh, velice důležité oblasti energetické politiky. To není smysluplné. Američané No to mají velice dobré úsloví, není prostě možné něco slibovat a pak to nedodržet. A dále chceme se postarat ve výboru ITREN o to, aby neustále vlastně projekty ITRE a Galileo odebíraly prostředky z rozpočtu na výzkum. A poslední věc, zde se jedná o malé a středně velké podniky. Chceme mít ty prioritu v tom smyslu, aby měli přístup k výzkumu a k inovacím a k inovativním nástrojům financování. Děkuji. Předseda děkuji panu Bitikoferovi a nyní má slovo paní Keller. Děkuji vám mnohokrát. My vítáme aktivitu pro posílení občanských smluv spravedlnosti a vnitřních věcí. Nicméně si myslíme, že i stávající programy by měly být náležitě zhodnoceny a toto hodnocení by mělo být použito jako základ pro vytváření programu nových. Stále vidíme prostor pro další synergie a jejich využívání eh, a zjednodušování eh, celkové situace, tak abychom jasně viděli, jaká existuje eh, přidaná hodnota na úrovni Evropské unie. Eh, náš výbor, výbor Libe, věří, že je potřeba přehodnotit aktuální stav věcí a musíme z, přehodnotit a zlepšit i naše výdaje v oblasti ochrany uprchlíků a eh, integrace Romů. Rovněž všechny naše agentury musí být schopny splnit všechny eh, úkoly, které jsou jim přiděleni. přiděleny. A toto může zajímat i komisi. Výbor Libe je silně přesvědčen, že zásadní část tohoto rozpočtu by měla být umístěna do rezervy, protože zatím nejsou jasné výsledky a e, také bychom možná měli do rezervy umístit e, část výdajů na personál, protože zatím vlastně nevíme, jaké jsou výsledky programu TPEC, o kterém se diskutuje, ale komise ho ještě musí přehodnotit. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní Kenner, Kellerová. Teď má slovo Eh, pan Saudar Gas. Na jednu minutu, nicméně on tu není, takže paní Matera. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, finančně hospodářská situace je velice složitá. Proto je velice těžko říci, jaké budou výsledky eh, boje se státními dluhy. Eh, má to totiž velice zásadní eh, výsledky pro znovu nastartování růstu. Strategie 2020, respektive rozpočet 2012, se zaměřuje na možnost prolomení toho začarovaného kruhu. Ačkoliv komise má odpovědnost za výdaje za, 2000, za rok 2012, bohužel pro náš výbor vidíme pouze drobné zvýšení pro programy jako například eh, například Progres nebo programy pro boj s chudobou u mladých lidí nebo pro program DAFNE, což jsou eh, politiky pro boj proti násilí vůči ženám. Takže na rozpočet 2012 se musíme dívat jako na něco, které může lépe řešit výzvy, před kterými Evropa momentálně stojí. Děkuji vám. A tím se dostáváme k mluvčím jménem skupin, takže za EPP dvě minuty eh, Lavia. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, úkoly, před kterými stojí tři instituce, které jsou zapojeny do rozpočtového procesu, nejsou lehké. Jde o to, abychom e, vyčlenili určitou míru prostředků, která bude na výši povinností a závazků, které jsme na sebe vzali. Potřebujeme rovnováhu mezi na jedné straně potřebou růstu a na druhé straně vědomím, že je třeba jednat odpovědně a odpovědně utrácet finanční prostředky. Máme zde, budeme mít mandát, který, dokument, který bude mandátet pro vyjednávání s radou. E, naše politická skupina by ráda ještě obohatila tuto dokument. Děkujeme paní zpravodajce za dobrou zpráci, kterou odvedla a chceme zdůraznit, že je nutné mít odpovídající prostředky pro to, abychom opravdu mohli financovat cíle strategie EU 2020, protože to je klíčový element rozpočtu na rok 2012. Jde samozřejmě i o to podpořit členské státy v jejich politikách. Potřebujeme inteligentní, solidární, udržitelný růst, potřebujeme Zaměstnanost, toto vše je třeba podpořit z rozpočtu, je třeba mít na paměti i malé a středně velké podniky, to jsou naše priority. Já si myslím, že investice do těchto oblastí je jediná možnost, jak může Evropa překonat krizi. Já podporuji koncept evropské přidané hodnoty a ta musí být uskutečněna právě financováním, právě pomocí rozpočtu. A Myslím si, že je třeba ještě něco podotknout právě k evropské, promiňte, k přebytkům. Já jsem rozhodně proto, aby prostředky, které se nevyčerpají, opravdu zůstaly v rozpočtu. Ovšem, v zásadě nemáme zatím žádný právní základ, který by dovolil Evropské unii, aby si tyto prostředky ponechala. Takže je třeba to dořešit v rámci nového víceletého rámce. To též platí pro úroky z prodlení. Měli bychom se v rámci trialogu opravdu snažit eh, realizovat vyvážený přístup a nesmíme zapomínat, že potřebujeme finanční prostředky pro to, abychom mohli plnit strategické cíle Evropské unie. Je to důležité pro všechny občany. Děkuji. A nyní za frakci socialistů a demokratů bude hovořit na minutu a půl paní Hercog. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dorazila jsem včas. Vítám všechny kolegy. Rozpočet na rok 2012 je takovým malým bratrem ekonomické zprávy tohoto balíčku, protože cílem je to samé. Chceme vytvořit nové podmínky pro ekonomickou a finanční rovnováhu, chceme zvýšit hospodářskou soutěž, vytvořit pracovní místa, a chceme přitom vytvořit a využít náležité rozpočtové nástroje. Potřebujeme nová pracovní místa, potřebujeme růst, průmyslovou politiku, jinými slovy potřebujeme silnou evropskou ekonomiku. Nemůžeme eh, doufat v růst HDP eh, za podmínek, které nyní panují. Máme nestabilní euro a nemůžeme Očekáváte, že členské státy se povedou lépe, že budou zvyšovat svůj příspěvek k nárůstu HDP. Nicméně musíme spojit naše cíle, musíme naplnit strategii Evropa 2020 a místo poklesu Evropa potřebuje novou eh, průmyslovou eh, revoluci. Rozpočet na rok 2012 musí být součástí strategie 2020. Hovoříme o druhém roce tohoto desetiletého programu. Nemůžeme jednoduše říci, že později budeme naplňovat výsledky během deseti let. Nemůžeme něco takového sdělit našim evropským občanům, že budeme škrtat v rozpočtu. Rozpočet na rok 2012 a 2013 a víceletý finanční rámec budou sloužit eh, k tomuto účelu. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Haglund. Tak, herr Táman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, já bych chtěl eh, ze všeho nejdříve poděkovat zpravodajce za výborně vykonanou práci. Strategie 2020 samozřejmě leží základem celé této zprávě. soustředila se v, zpravodajka ve zprávě na programy a teď zkrátka musíme se pustit do práce. To je pro tu strategii 2020 naprosto rozhodující. V minulém roce se eh, z hlediska tedy rozpočtu pro rok 2011 nám eh, nedařilo úplně dobře, eh, respektive ten proces nebyl úplně plynulý. A A e, začátek, e, takovýto nízký začátek e, roku 2012, no, musíme se na to podívat ještě trošičku pozorněji. Proto jsem předložil návrh, který by měl rozpočet, podle kterého by se rozpočet měl vytvořit reality, realističtěji a jak doufám, bude v této podobě i schválen. Chtěl bych také zdůraznit, že každý rok Eh, chceme dát k dispozici pro eh, ta nejdůležitější oblasti co nejvíce peněz. Ovšem je otázka, eh, zda pak v takové situaci můžeme nějakým způsobem hodnotit, jak efektivní je práce v těchto jednotlivých oblastech. Rozpočet zkrátka nemůže být tak Eh, rozsáhlý, jak ho představila komise, nicméně rada musí také uznat, že s nulovým růstem se nikam nedostaneme. Potřebujeme eh, dostatek prostředků a investice. Potřebujeme tedy nějakou takovou zlatou střední cestu, kterou si moje frakce myslí, že můžeme najít, abychom dobře postoupili dále. Dobrá, děkuji. Teď tedy prosím konzervativci, pan Borkos. Děkuji vám. Řecký stát je technicky vzato bankrotu. E, není tedy otázka, zda potřebujeme toleranci, ale kdy potřebujeme vaši pomoc. Čím dříve, tím lépe. Evropské instituce zatím e, tento problém nechápou. Nejde o krizi likvidity, ale o krizi solvencnosti, která e, výrazně ovlivňuje mezinárodní konkurenceschopnost našeho státu. Eh, další zatížení eh, řeckých eh, daňových poplatků není jenom neproduktivní, ale zcela kontraproduktivní. Potřebujeme odpustit určitou část dluhu, kterou budou absolvovat soukromé veřejné složky a banky. Řecké banky je pak potřeba rekapitalizovat. Je potřeba nakoupit obrovské množství státních bondů a Eh, přijmout eh, i dostatečné zálohy. Před 20 lety, když začínala hospodářská transformace v postkomunistických zemích, bylo nejdůležitějším krokem eh, vytvoření Evropské centrální banky, která bude koordinovat veřejný dluh a monetární politiku. Zcela jednoznačně dochází ke střetu zájmu v této, v této oblasti a nyní vidíme důsledky tohoto problému. A právě proto se musíme dobře zaměřit na rozpočet pro rok 2012. Je iluzí eh, představovat si, že budeme, eh, budeme svědky zvýšení příspěvků z členských států. Situace se může vyvinout v podstatě jakkoliv. Eh, myslím si, že bychom neměli zapomínat jak na silné, tak na slabé státy v rámci EU Eh, viděli jsme všichni frustraci, která zde v Evropském parlamentu panovala na konci minulého roku. Mandát eh, delegace eh, Evropského parlamentu pro tento trialog by měl být mnohem menší, měli bychom mít realističtější záměry, protože Evropská unie stojíme, stojí před velkými výzvami a neměli bychom na to zapomínat. Děkuji vám, pane Bokrosi. Teď tedy zelení, paní Triple. Pane předsedo, Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane komisaři, nejdříve bych celá obecně chtěla podpořit to, co řekl pan komisař Levandovský, a totiž, že v dobách krize jde o to, abychom nalezli dobrou rovnováhu mezi nutností dělat úspory, dobrým vynakládáním prostředků a zároveň ochotou investovat tak, abychom naše ekonomiky nedostali do propadu. Já toto zcela sdílím a toto musí být rovněž měřítkem pro náš rozpočet. Nyní ale vyvstává otázka. Tento správný přístup, který formuloval pan komisař, Odráží se také v návrhu rozpočtu. Z našího pohledu je tam celá řada aspektů, které nejsou v pořádku. Podívejme se na reaktor pro jadernou fúzi. ITER to je jeden z projektů, které mají největší navýšení prostředků v, na, v rozpočtu a je to 740 milionů eur, tedy v rozpočtu na rok 2012. Je to správný symbol v dobách, kdy bychom potřebovali celou řadu dalších prostředků pro obnovitelné zdroje, například kde škrtáme peníze. A dobře vím, že komise chce provádět politiku ochrany klimatu a podporovat obnovitelné zdroje. Jak je tedy možné, že přikládá takovou prioritu právě projektu ITER? Z našeho pohledu je to chybné rozhodnutí a proto nemůžeme ten celý magnát pro vyjednávání podpořit. Děkuji. Děkuji a nyní eh, za um, skupinu GUE NGL, na jednu skupinu pan, minutu pan Portaš. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina souhlasí s mandátem pro vyjednávání, který dnes budeme schvalovat, ale chtěl bych eh, zde nadnést takovou politickou otázku, která se tedy, který není v součástí dokumentu. A souvisí to se situací v Řecku a v mé zemi v Portugalsku. Když se podíváme na ty nejnovější prohlášení Žána Kloda Junckera, Tyto dvě země a možná i další budoucnosti pravděpodobně se dostanou do bludného kruku záchranných politik, protože jedna záchrana opatření eh, bude zachraňovat další záchranné opatření a bude to opravdu taková spirála, ze které nikdy nevyjdeme a bude to mít eh, dopady na veřejné investice a vytváření pracovních míst. Já si myslím, že v roce 2012 a 2013 je naprosto nezbytné, aby Evropská unie byla schopná mít takovou politiku, kde by vlastně pomocí financování ze strukturálních fondů pomohla těmto zemím kde by vytvořila specifické podmínky pro tyto země, kde by se snížila míra kofinancování, tedy národní spoluúčasti, právě v projektech, které jsou financovány z těchto fondů a byly by to projekty, které by vytvářely pracovní místo. Já si myslím, že pro příští dva roky toto je naprosto rozhodná záležitost. Děkujeme panu Portasovi a nyní má slovo na jednu minutu paní Andreasen za ALDE. Děkuji. Bavíme se o tom, jak zachránit Řecko před bankrotem. Bankrot, který může vyvolat eh, finanční ekonomickou bouři po celém světě. Parlament eh, žádá, abychom zvýšili rozpočet na rok 2012 o téměř 5 To nemůžeme prostě prodat eh, daňovým poplatníkům v Evropě. Nezvýšíme důvěryhodnost evropských institucí. Evropský rozpočet nás nevymaní z krize. Máme několik oblastí v rozpočtu, kdy všichni víme, že můžeme prostě udělat škrty. Špatné projekty by měly skončit. Eh, došlo k nesrovnalostem, kdy nebereme v úvahu občany v regionech a takovéto projekty musíme skončit. Tento parlament by měl hlasovat o snížení eh, rozpočtu pro rok 2011-2012. Pokud tomu tak není, tak eh, budeme muset spoléhat na hlav, hlavy státu, aby bránili své občany. Děkuji mnohokrát eh, a za nezařazené má slovo pan Hartong. Děkuji, pane předsedo. Dnes se bavíme o rozpočtu na rok 2012 a pochopitelně jsme proti nárůstu rozpočtu o 5%, který byl navržen podstatě dáváme čím dál tím více peněz do eh, bezvýznamných eh, evropských eh, programů, znamená to 1,3 miliard euro například pro projekt ITER. To je výborný příklad takovýchto snah. Celá řada věcí je prodělečných, je to prostě špatná vize. Každý členský stát má rozpočet na rok 2012. Nemůže tedy holandská vláda využít svého práva a neschválit rozpočet, pokud to není rovný rozpočet bez jakýchkoliv nárůstů. To požaduje má vláda. Když se podíváme na nizozemí, na jiné země, myslím, že by měly využít svého práva VETA. Děkuji. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům. V první eh, řadě je to pan Gariga. Děkuji mnoho, mnohokrát. Komisař Levandovský mluví vždy velice rozumně a proto ho má skupina podporuje. Tento rok je mandát pro rozpočet velice důležitý, možná důležitější, než byl v předchozích letech, protože budeme eh, v roce 2012 jednat o dalších finančních perspektivách pokud jde o e, neúspěch v dohodovacím řízení v loňském roce, to vedlo k vážným potížím, které jsme viděli v, e, například už v listopadu a doufám, že tentokrát se instituce lépe dohodnou, než jak tomu bylo v roce loňském. Kromě toho, paní Balcány, e, myslím, nastavila velice rozumný mandát který zahrnuje všechny podmínky, které je potřeba vyjednat v následujících finančních perspektivách. Zdůrazňuje důležitost strategie EU 2020 e, o úspornosti rozpočtu hovoří o plnění, eh, plnění závazků, které už byly vytvořeny a to vše se odráží i v rozpočtu na rok 2012 a i v následujících finančních perspektivách. Proto je naprosto důležité, aby tento trialog eh, dopadl dobře, dopadl na jedničku, protože právě jeho výsledek bude mít vliv na rozpočet pro rok 2012 a ten naopak bude mít důsledek pro diskuse o dalších finančních perspektivách. Rovněž podporujeme eh, požadavek komise pro 4,9% eh, zvýšení v platbách. Eh, ti, kteří to nechtějí, by se měli podívat na to, jak se rozpočet provádí v tomto roce a na problémy, se kterými se setkáváme při plnění plateb, po, zejména pokud jde o nástroje pro solidaritu, které pokrývají naprosto zásadní oblasti pro Evropu. Děkuji vám, pane Garigo, a teď prosím minutu a půl paní Grelie. Ráda bych poděkovala naší zpravodajce za vysoce kvalitní zprávu pro trialog, která mobilizuje eh, rozpočet pro program Evropa 2020. Vyjednávání byla obtížná a komise chce nastolit, měla by nastolit určitou přísnou politiku, jak požadují členské státy. Když se podíváme eh, na oblast potravin a také oblast chudých. Tam je to vysoce symptomatické. Podobně jako kolegové jsem zjistila, že Evropská komise chce drastickým způsobem snížit peníze pro PAD o 100 milionů ročně a o 113 milionů v příštím roce. Je to v podstatě jedno euro na občana v této oblasti, to znamená, aby mohli naplňovat své právo na potraviny. A to jde proti evropské solidaritě. Spochybňujeme toto jedno euro, protože tady vidíme jasnou, eh, jasný egoismus eh, oproti jednání jednotlivých národních členských vlád. Co se týče rozvoje společnosti musíme se zaměřit především na zranitelné skupiny, chudé, kteří jsou eh, ve velice obtížných situacích. Je to skutečně krizová situace z hlediska lidí, kteří nemají patřičné potravinové potřeby. Vážení kolegové, občané navrhují, abychom o čtyřikrát snížili výdaje do této oblasti a to myslím je nepřístupné a musíme naplňovat politické cíle i rozpočet, který je prosazován v rámci tohoto trialogu. Děkuji, paní Grevie. A nyní na minutu má slovo paní Jensen. No paní Jensen zde není, zdá se, takže nyní má slovo pan LS na minutu. Oh, uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo, jste až příliš laskav. Eh, chtěl bych pogratulovat paní zpravodajce. Má velice složitý úkol, zejména za daných podmínek, kdy máme ambice v rámci strategie EU 2020. Je jen málo lidí, kteří budou nesouhlasit s, s financováním jednotlivých projektů. Problém je, jak je budeme financovat. Eh, protože podmínky jsou čím dál těžší, čím dál složitější, i, to, i, v, i v rámci toho, jak jsme viděli v rámci diskusí eh, Evropské rady o euru. Eh, v rámci naší skupiny si myslíme, že se potřebujeme více zaměřit na otázku hodnoty, kterou za naše peníze získáváme. To znamená na oblasti rozpočtu, kde může dojít ke škrtům, na oblasti, kde nám komise ukazuje nulové, nulové výdaje na administrativu. Eh, možná, že jsme se v rámci tohoto rozpočtového řízení zatím na toto nezaměřili. Myslím si tedy, že bychom měli velice důsledně projednat těch nějakých 60 otázek, které jsme komisi předložili, eh, tak, abychom viděli, kde se provádění projektů neprovádí podle našich očekávání. Jinak eh, jsme v podstatě velice cyničtí, protože se do, dostáváme do situace, kdy platíme úplně všechno, co máme, za vůbec nic. Děkuji. A teď prosím paní Wertmann. Děkuji. Návrh rozpočtu pro rok 2012 obsahuje cíle strategie EU 2020 a poprvé jsou tyto cíle pevně propojeny s rozpočtovým procesem. Proto vítám práci kolegů a další věc. Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii průměrně je ve výši 20%, ve Španělsku je to dokonce 40%, to jsou strašná čísla a jasně ukazují, proč například na Puerta del Sol eh, demonstrují mladí lidé, proč například čím dál tím víc lidí hovoří o ztracené generaci. Pro mladé lidi musíme učinit mnohem více. Strategie EU 2020 podle komise Eh, zde máme v návrhu rozpočtu 34,5 eh, rozpočtových prostředků při závazku a tyto, těchto 43 má tedy přispět k tomu dosáhnout cílu strategie EU 2020 a já bych poprosila komisi, aby zde v rámci tohoto rozpočtu eh, vyhradila větší prostor pro převody a transfery. Děkuji. Děkuji paní Berman, Vetman a nyní má slovo pan Vogan. Uh, Děkuji. Myslím, že všichni víme, že letošní rozpočet i trialog budou obtížné. Jako parlament musíme tedy jasně říci, co jsou naše priority a musíme za ně bojovat. Jinými slovy, musíme se dívat na realokaci zdrojů eh, do našich priorit. A Měli bychom se zaměřit na politiky, které podporují růst pracovní místa v Evropské unii, především v dobách, kdy členské státy škrtají v těchto oblastech. Například politika soudržnosti a strukturální finanční prostředky jsou klíčem na podporu růstu v našich regionech. Proto potřebujeme adekvátní zdroje a zvýšení strukturálních eh, zdrojů. Co se týče univerzit, akademických institucí, výzkumu, rozvoje, to vše je důležité. Inovace jsou zásadní, aby výzkum a rozvoj eh, vyústil v podnikání a pracovní místa. Infrastruktura, investice jsou také klíčem. Investice do dopravy, energetických sítí, eh, do rozšíření širokopásmového internetu v našich regionech. To vše přinese eh, růst nová místa. Na závěr Evropská unie podle Lisabonské smlouvy má nové odpovědnosti. A proto musíme dát peníze také v rámci těchto odpovědností a žádám komise, aby se zaměřila právě na tyto oblasti budoucnosti. Děkuji mnohokrát, eh, pane Vogane, a eh, nyní paní Jensen. Teď eh, vidím, že jste se k nám připojila, tak prosím, máte minutu. Děkuji. Již nyní vidíme, že platby nám budou v tomto roce dělat potíže, mnoho zemí nechce platit. Je třeba nalézt řešení, ale závisí to také na tom, do jaké míry členské státy budou schopni čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Na rok 2012 zde bych ráda poukázala na to, že priority jsou v v oblasti energetiky jsou zásadní a není možné, aby zde to nedopadlo. Musíme dát prostředky na obnovitelné energie. Tyto projekty již máme hotové a je třeba celý ten plán realizovat. Musíme to podpořit. A pak projekt ITER. Zde komise vyvíjela na nás velice silný nátlak, ale ona by měla vyvíjet nátlak na radu, protože na radě jsou nyní problémy. My jsme pro tento projekt, ale samozřejmě nejsme proto, aby um, kvůli tomuto projektu byly kráceny prostředky na jiné výzkumné projekty. Děkuji a nyní se dostáváme k postupu k HDI a na jednu minutu pan Kelly. Uh, generally speaking, Obecně řečeno, finanční prostředky na evropské úrovni by měly přinášet hodnotu. To by mělo být jasné občanům. Bohužel, přidaná hodnota a prokázání této věci jsou dvě věci. Proto se musíme bedlivě podívat na harmonizaci rozpočtu, abychom prokázali našim občanům v členských státech, že to, co tady děláme, skutečně hodnotu přináší. Za druhé, strategie 2020 je zásadní pro budoucnost Evropské unie. roku 2020 budeme hodnoceni ne podle velikosti rozpočtu, ale zda jsme naplnili skutečně tuto strategii. Pokud ano, Evropa bude lepším místem, s větším růstem, více eh, prací, energií, eh, peněz do inovací, s více podnikateli. To znamená, že se musíme zacílit eh, na tyto věci. Také potřebujeme vlastní zdroje, čím dříve jich získáme, tak eh, tím méně času budeme potřebovat na projednání rozpočtu. Děkuji. A nyní eh, na minutu další kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejdříve chtěla poděkovat paní zpravodajce, paní Balcány, za zprávu, kterou dnes předložila. Rozpočet na rok 2012 je hlavním nástrojem pro to, abychom mohli realizovat politiku Evropské unie, společnou zemědělskou politiku, politiku soudržnosti, výzkumnou politiku, zahraniční politiku. Toto vše by nemělo vůbec smysl, pokud by to nebylo podpořeno odpovídajícím rozpočtem. A proto si myslím, že dnes v době, kdy se potýkáme stále ještě s krizí, dnes je, pane komisaře, právě kvůli krizi důležité, abychom měli rozpočet, který bude dokázat realizovat naše priority. Proto je důležité mít, peníze v programech, které podpoří vzdělávání mladých lidí, nebo v programech, které momentálně hodnotí Evropský soudní dvůr. Tam se jedná o znevýhodněné osoby. A rada by měla být výzvána k tomu, aby nepřemýšlela pouze jako účetní, ale také jako politik a aby se nesnažila neustále pouze seškrtávat výdaje, protože pak se dostaneme k době, kdy se také budeme muset obrátit na ESD, protože výdaje a platby jsou naše závazky, které vyplývají ze smluv. Děkuji a nyní má slovo na jednu minutu pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo. V rámci limitů, které jsou velice malé limitů, našeho rozpočtu a v, v instituce asi nemají eh, v úmyslu to měnit. Zde musíme tedy eh, si zvolit priority. A nyní máme opravdu obrovskou krizi, která dopadla na nejvíce zranitelné ekonomiky v Evropě. A zde je důležité, abychom se podívali na míry spolufinancování v rámci strukturálních fondů. Sama komise uznává, že by bylo dobré tam mít nižší míru spolufinancování pro ekonomiky, které jsou slabé. Ovšem, když se podíváme na ta úsporná opatření, které tyto země musí splňovat, tak e, tato úsporná opatření vedou k tomu, že se snižují veřejné výdaje. Takže my bychom potřebovali nejdříve snížení míry spolufinancování pro jednotlivé členské státy, které mají potíže pod 10%, aby tyto členské státy mohly investovat do veřejných e, investic, aby mohly pomáhat občanům, kteří to potřebují, musíme zastavit tuto neúprosnou dynamiku divergence, do které se nyní ponořila Evropská unie. To je zásadní věc. Děkuji. Děkuji panu Ferreirovi. A nyní na jednu minutu pan Melcer. Hovoří, řečník hovoří bez mikrofonu. Bis jetzt? Ja. Äh, Pane předsedo, všichni víme, že Unie si prostě musí utáhnout opasek, nejenom proto, protože není možné navyšovat rozpočet, když eh, národní rozpočty spoří, ale také proto, protože příští rok budeme mít permanentní eh, mechanismus stability eura a tam se také musí dát prostředky a ty se vemou z již těsných národních rozpočtů. Když potom jedna frakce se snaží eh, vlastně si přenechávat přebytky z rozpočtu a nevracet je členským státům a tímto tímto způsobem jaksi obejít úspojná opatření, tak tímto způsobem se snažíme vytírat zrak našim občanům. To prostě není možné. Je Jistě, když se podívám na určité platby pro některé víceleté programy, které je třeba učinit, to je pravděpodobně nutné, protože ty prostředky nejde se škrtat, protože by to jinak skončilo u soudu. A já si myslím, že úsporný potenciál zde je. Například redukce prostředků pro evropské agentury a dále. Důležité je, abychom se zaměřili na boj proti podvodům protože máme zde celou řadu neprávem vyplacených prostředků a pokud by se tyto prostředky navrátily zpět, tak by to velice, velice rozpočtu pomohlo. Děkuji. A nyní na jednu minutu paní Hercog. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já mám čas jenom na dva konkrétní návrhy. Eh, naše skupina podporuje eh, výstavbu projektu ITER, ale nesouhlasí s přenosem, eh, převodem 100 milionů ze sedmého rámcového programu. Chtěli bychom, aby eh, tento transevropský energetický program měl pětiprocentní míru flexibility tu bychom potom, eh, myslím, dokázali velice dobře využít. Je to podle mého názoru naprosto zásadní podmínka pro to, aby Evropa mohla dále eh, provádět rozvoj. Děkuji a nyní si vyslechneme pana komisaře. Yes. yes. <clears throat> short, short remark, anticipating... Velice stručné poznámky, protože nás čeká trialog. Chtěl bych pouze odpovědět na dvě konkrétní otázky. Pan Capulus Santos a paní Grelier brání systém pro eh, chudé. Ví velice dobře, co se stalo. Výnos eh, Evropského soudu snížil eh, naši schopnost skladování. A to vedlo k tomu, že se snížil objem z 500 milionů euro na 100 13 milionů. Musíme tedy najít řešení, možná také nové právní základy a ještě další poznámka. Jeden poslanec tvrdí, že nemůžeme zhodnotit energetické priority v tomto rozpočtu. Je to otázka nedostatečných zdrojů, ale v podstatě došlo k odložení a k určitým problémů v Azerbajdžánu s Nabukem. V podstatě Azerbajdžán získal tuto zakázku, ale došlo k velkým prodlevám, které se zohlední i v dalších obdobích. Bohužel se týká o velký energetický projekt a ti, co chtějí ještě krátit rozpočet, tak bych chtěl říci, že právní povinností je vyplatit v roce 2012 naše právní závazky vůči Řecku a dalším zemím v nesnázích. Potřebují sice šetřit, ale potřebují také investice. A naší právní povinností je také zajistit investice, eh, zajistit strukturální fondy v následujících letech právě pro tyto země. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a nyní má slovo paní Balcány. Grazie. Děkuji vám. Eh, debata byla zatím velice zajímavá. A děkuji za ní i za připomínky z jednotlivých výborů parlamentu. Zdá se, že všichni se chceme pohybovat stejným směrem, pokud jde o tu základní strategii. Rozpočet je jednoznačně ten naprosto nejdůležitější nástroj, který máme pro vytvoření té velice jemné rovnováhy mezi vyvážením podpory růstu a veřejných rozpočtů. Je to vlastně jediný pořádný nárazník, který máme na boj proti poklesům v eh, evropském hospodářství, které možná nemusí být vratné. To znamená reforma politik. Evropský parlament nechce eh, ambiciozní rozpočet, rozpočet za každou cenu, chce rozpočet, který se eh, jasně zaměří na priority, které jsou stanoveny v rámci strategie EU 2020, to znamená investice do zaměstnanosti, Rovněž jsme slyšeli o výzkumu a vývoji, sociální soudržnosti, energetice. To jsou všechno naše priority, které rozpočet bude reflektovat jako témata, která máme nejvýše na seznamu našich eh, priorit. Rozpočet, jak říkám, je jeden z našich předních a důležitých nástrojů, který se musí zaměřovat na témata, eh, která jsou eh, důležitá. Musí to být eh, takový motor pro evropské politiky, musí být to být prostředek, který vrátí Evropské unii a naší jednotné měně stabilitu. A já doufám, že v rámci trialogu Eh, bude tato atmosféra velké odpovědnosti pokračovat a že pomůže v tom smyslu, že pomůže nalézt smírné řešení, které bude prospěšné pro budoucnost Evropské unie. Děkuji paní Balcány. Eh, o tomto budeme hlasovat ve 12 hodin. Dále Eh, na pořadu jednání máme společnou rozpravu o politice soudržnosti a nejprve má slovo pan Pípr, čtyři minuty.